Vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte, abych vás požádal o pozornost. Budeme pokračovat s prací v rámci plenárního zasedání a nyní tedy přejdu do maďarštiny. Szeretettel köszöntöm Önöket. Vážení kolegové, já vás srdečně zdravím. A náš první bod na dnešním pořadu jednání. Teď jsem z toho úplně zmaten, omlouvám se. Takže první bod na pořadu jednání je zpráva Benta Bencena, akční plán pro energetickou účinnost. A jako první dávám slovo zpravodaji panu Bertu Bencenovi Máte slovo na dvě minuty. Thank you, yes, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedající. 2020 energetickou účinnost eh, dosáhnout míře, která byla stanovena Eh, se stane velice obtížnou záležitostí. Pravděpodobně dosáhneme pouze 10 až 11 Podle odhadu to taky není špatný výsledek. Ale eh, měli bychom vycházet eh, z ekologických a ekonomických aspektů, měli bychom se snažit o větší účinnost, měli bychom spotřebovávat méně, především bychom měli zajistit úspory a tím pádem eh, bychom měli zabezpečit hm, ekonomickou účinnost a ročně na domácnost bychom mohli zrealizovat významné úspory. USA a Čína investují velice rychle a výrazně do těchto úspor a my jsme za těmito zeměmi. Eh, Čína také subvencuje výrazně mm, tento průmysl a i v USA jsou velice dobré podmínky. V Evropě situace vypadá poněkud jinak. Velice málo se zaměřujeme na inovace. Z politického hlediska je nutné se soustředit na některé konkrétní oblasti. A měli bychom se snažit ponechat eh, zde lepší život, lepší, kvalitnější planetu, ale samozřejmě bychom měli také uh, zlepšit konkurenceschopnost. Také je možné vytvářet nové pracovní příležitosti v malých a středních podnicích. Jsou zde tři hlavní pilíře, to znamená energetická účinnost, investiční plány a potom stavebnictví a podnikatelské aktivity. To jsou oblasti, na které bychom se měli soustředit. Co se týče národních akčních plánů, s tím bychom měli začít. A je pravda, že na této úrovni existuje velký potenciál. To znamená, tyto plány se musí zlepšovat a také komise eh, se musí zasazovat výrazněji v rámci existujících eh, nástrojů. Pokud tyto akční plány nebudou dostatečně stížovádistivé, tak by je komise měla odmítnout nebo jde také o bezpečnost eh, občanů. Samozřejmě, že nezávislost členských států musí být zajištěna. Členské státy musí sami přijímat odpovídající rozhodnutí v této oblasti. Co se týče stavebnictví, tady je Eh, obrovský potenciál, který by se dal využívat. A bylo by dobré se soustředit na úspory energie právě v budovách ve stavebnictví. Pak eh, máme takzvanou produktovou politiku. Tady bychom se měli mm, soustředit na energetické označování a na plnění norem. V každém případě potřebujeme inovativní postupy. Politika v oblasti stavebnictví je také důležitá. Jedná se o výstavbu budov a to je velice důležité. Víte, že 40 úspor je možných právě při výstavbě eh, bytů. Jsem přesvědčen, že tyto oblasti budou rozhodující pro konkurenceschopnost a investice z hlediska dlouhodobého hlediska. Proto doporučujeme finanční nástroj s ohledem na energetickou účinnost. Existují různé modely v tomto ohledu. A je zde patrná otázka, jak nasměrovat tyto tendence v budoucnosti. Také je velice důležité, abychom se soustředili na to oblasti. Pro evropské podniky je to velmi důležité. Děkuji mnohokrát, pane Bencené. A nyní má slovo pan Ginter Ettinger za Evropskou komisi. Prosím, seznamte nás s vaším stanoviskem. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, já jsem již působil na výboru pro eh, životní prostředí, pro energii a také pro regionální rozvoj a jsem těmto výborům velice vděčný za intenzivní jednání a za zprávy. To platí zvláště pro pana poslance Bencena, ale také pro ostatní poslance, kteří se další dobu angažují v této tematice a kteří jsou v této oblasti příslušní. Pokud jsme si stanovili cíl 20 je to otázka CO2, dále 20 obnoven, obnovitelných energetických zdrojů a také 20 úspor z hlediska energetické účinnosti. U CO2 jsme na dobré cestě, u e, obnovitelných zdrojů také a u a energetické účinnosti jsme na začátku. A pokud nezměníme naše postoje, mineme cíl, nesplníme cíl. Máme tady podmínky, parlament i rada a ve všech evropských institucích jsme si stanovili směr, ale rozvoj po krizi nejde tím směrem, jak si navyšování energetické účinnosti ve výši 20 maximálně zatím v deseti letech dosáhneme 8-9 Druhý bod. Je zde bojem energetické, pojem energetické účinnosti. Já nejsem příliš šťastný z tohoto pojmu. Když se podíváte na své sousedy nebo přátelé a zeptáte se jich, co to je, tak úspora energie, to je známé, ale energetická účinnost je poněkud akademická záležitost. Ve skutečnosti u tohoto cíle jde o to, že jsme ještě nedefinovali konkrétně, eh, jak naplnit tento cíl. Máme energetickou bilanci, to jsme rozšířili roku 2005 až do roku 2007, také jsme do toho zapojili Rumunsko a Bulharsko. Eh, a tady spotřebované množství energie je samozřejmě velice známé. Dále jsme hovořili o takzvaných normálních perspektivách, to znamená o potřebách spotřeby energie a z toho jsme odečetli těch 20 To znamená, bez těchto úspor bude tady skutečně tato strmá křivka jaksi růstu spotřeby energie? Já si kladu tuto otázku. Těžko říci. V nových státech máme pojmy automobily, nákladní automobily, eh, rozvoj bytů, průmyslový rozvoj. Nicméně zatím zde není eh, žádná objektivní perspektivní zpráva. Tady se hovoří o 20%, ale 20% z čeho? Existují určité prognózy, číselné prognózy, o kterých pochybuji. Například zakladatelé Evropské unie do roku 2020 budou mít výrazně rostoucí tendenci. Pokud odečtou 20%, eh, tak budou mít spotřebu jako v roce 2005. Takže jde o to, musíme mít čísla, prognózy, jednoznačná sdělení. Až do února a března na tom budeme pracovat. A pak eh, v únoru členské státy by měly toto téma vzít velice vážně také eh, prismatem krize. Jde o to, že by zde měly existovat závazné cíle a členské státy zatím se nechtějí zavázat. Eh, je pravda, že eh, parlament na to tlačí, ale členské státy chtějí pracovat na dobrovolné bázi. Před dvěma třemi lety se hovořilo o závaznosti, ovšem zatím je to stále vzdálený cíl. Takže musíme jasně říci, jak vypadá prognóza do roku 2020 bez energetické účinnosti a dále minus 20%. Jak bude tento stav vypadat po odečtení 20%? Je tedy tady následují otázka, jak vypadáme z hlediska energetické účinnosti v budovách, z hlediska eh, budov, bytů a průmyslových objektů. Myslím si, že tady musíme mít příkladný postup zvláště veřejných eh, budov, obcí, veřejných orgánů. To znamená všude tam, kde stát nebo veřejné orgány mají vlastnictví k těmto budovám, tak tam je nutné, aby energetická účinnost eh, vzrostla. Pak máme evropské různé programy. Máme různé sanační programy, které musíme vzájemně propojit. Možná bychom měli méně financovat určité nedostatky na trhu, možná bychom měli méně financovat eh, nějaké odbočky u silnic a měli bychom spíše investovat do energetické účinnosti. To je zásadní podmínka také pro příští rozpočtové období na evropské úrovni. Pak je tady otázka dopravy. To je bez pochyby. My víme, že existují členské státy, kde máte 550 nákladáků na tisíc obyvatel na naftu fungující a v jiných státech, kde máte jenom 100 nebo 20. To znamená, i tady by měla být určitá harmonizace, ale ne směrem ke 20 na tisíc, ale samozřejmě eh, spíše směrem k číslu 500. To znamená větší energetická účinnost oblasti dopravy. To je také významné. A třetí cíl je průmysle, průmysl a e, čtvrtý je energetická ekonomika jako taková. Samozřejmě se stále vrací otázka závaznosti. Na Radě pro energii jsme měli neformální e, oběd a tady jsme položili tuto otázku. A mohu vám říci, že členské státy a ministři jsou velmi citlivě angažováni v této otázce, ale nejsou ještě přímo zhralí a připravení na závazné cíle. Ostatně můžeme se podívat na Polsko. To je členský stát, který se snaží. Minus 20%, to je otázka, kterou si kladu v souvislosti eh, s touto zemí, nebo saturovaná země, jako je Itálie, Německo, nebo jak například eh, je možné, aby Rakousko třeba akceptovalo 30% a v Polsku eh, byla tato situace jiná. Jakým způsobem zajistit eh, kompatibilitu těchto cílů? Před námi stojí ještě obrovské diskuze z hlediska konkrétního vyjádření těchto cílů v průmyslu, v dopravě a také z hlediska rozdílů, které existují v jednotlivých členských státech. Děkuji vám za tuto zprávu, děkuji za eh, obsah této zprávy. 4. února bude Evropská rada, která by se měla tímto tématem zabývat a podívat se ještě konkrétněji, jak vážně je toto míněno ze strany vlád. A pak bude snaha předložit konkrétní návrh na nové plánování energetické účinnosti a to se vám zpět opět vrátí. Takže v létě budeme mít jistě dost času, abychom to prodiskutovali, včetně otázky závaznosti. Možná by se zde mělo také použít měřítko subsidiarity, to znamená dvojstupňový plán, to znamená první stupeň dobrovolnost. Očekáváme výroční národní akční plány z hlediska energetické účinnosti. Musíme říci, jaké cíle budou naplňovány rok od roku ale eh, ne až do roku 2020. To znamená, po dvou letech bychom měli potom překročit tuto hranici a dospět k závaznosti. Takže první roky by byly dobrovolné. A pokud by tady nebyly žádné konkrétní pozitivní výsledky, tak bychom přistoupili k závazným cílům. Pro dnešek vám děkuji. Köszönjük szépen, biztos úr. Most pedig eh, a bizottságok nevében szól. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní budou vystupovat eh, zástupci parlamentních výborů, jako první Pítr Líze v rám za výbor pro životní prostředí na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážené dámy, pánové. Nejprve eh, chci opravit překlad. Já nejsem předseda našeho výboru, jsem zpravodaj, ale děkuji panu Pencenovi za skvělou práci a dobrou spolupráci. On předvedl ambiciozní strategii na téma energetické účinnosti v Evropské unii. Energetická účinnost je nejvýhodnější e, prostředek snižování emisí a závislosti na e, energetických dovozech a tím v Evropě vytvoříme pracovní místa a investované prostředky již nepoplynou směrem do Ruska, na Blízký východ nebo do jiných regionů, ale e, zůstanou v našich ekonomikách výbor Envy eh, zaujal stanovisko k této zprávě. Ne, všechny ty ambiciozní body bych eh, měl zde opakovat. Dovolte dva body. Za prvé, a o tom jste hovořil, pane komisaři, my bychom rádi, aby Evropská unie si stanovila dlouhodobý cíl v oblasti energetické účinnosti, protože v roce 2050 eh, bychom také měli vědět, kolik spotřebujeme a e, potom ta definice. Vy jste poukázal na obtíže s definicí a my bychom se měli zaměřit na množství spotřeby energie. Ta je totiž měřitelná. Všechno to, co máme měřit po jednotkách, na to nemáme údaje a proto si myslím, že to je správný směr. V příštích měsících myslím, že se budeme moci takto této strategii věnovat. Děkuji. Děkujeme, pane poslanče. A nyní zástupce výboru Regi, paní Bobinská. Jeden a půl minuty. Převodničonci, paní komisářu, e, efektivnost energetiky... Pane komisaři, dámy a pánové, energetická účinnost je jednou z hlavních výzev Evropské unie a to i na následujících deset let patří k úhelným kamenům naší energetické strategie. Je životně důležité zajistit, aby body obsažené ve zprávě a v energetické strategii Evropské komise, aby toto bylo členskými státy implementováno. A proto musíme vyřešit řadu problémů. Na úrovni Unie stále ještě neumíme dobře energetickou účinnost změřit. Momentálně se díváme na eh, prognózu do roku 2020, ale nebylo by moudré eh, na základě této prognózy eh, si stanovit závazné cíle, protože budoucnost předpovídat neumíme. Proto bude nezbytné vypracovat nové a lepší technologie, které nám umožní tyto cíle zrealizovat. Také je velmi důležité brát v úvahu rozdíly mezi regiony, Energie se spotřebovává jinak v Kodani než eh, na východě Polska. Neexistuje jednotný vzorec, který by bylo možné aplikovat a plány musí odpovídat realitě. Provádění politiky energetické účinnosti bude spadat do působnosti regionálních a místních orgánů, proto členské státy i Evropská unie komise musí skoordinovat svou činnost s regionálními a místními orgány, jinak toto bude nazíráno jako byrokracie, která je břemenem pro státy a občany a bude způsobovat eh, zbytečné náklady. Když nevytvoříme dobrý systém víceúrovňového managementu a když nebudou dobré projekty, selžeme. Děkuji vám. Děkuji. Következnek a hozzászólások. Herbert Reul az... A nyní řečníci jménem politických skupin, jako první Herbert Royal za EPP na dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové, nejdříve bych chtěl také poděkovat těm, kteří pracovali na této zprávě. Hlavně tedy děkuji panu Pensenovi. Mám dvě východiska, o kterých bych chtěl hovořit a promyslet. Jsme zajedno, že energetická účinnost eh, představuje eh, určité řešení, vlastně nejjednodušší a nejrozumější. Otázka je, jak dosáhnout tohoto cíle. A chtěla bych položit eh, tuto otázku. Co například přineslo, že jsme v parlamentu neustále vystupovali s vyššími a vyššími procenty? Dosáhli jsme skutečně lepších výsledků? A nebo na jakých místech a kde skutečně došlo k úsporám energie? Já jsem se dozvěděl, že průmysl, který potřebuje hodně energie, tak se snaží uspořit tuto energii, protože to stojí peníze. Pokud lidé vědí, že určitý přístroj spotřebuje více nebo méně energie, pokud to vidí a pokud se sami mohou rozhodnout, tak se rozhodnou. Možná, že ta metoda na základě procent není správná. Možná bychom měli spíše mm, používat pobídek. Druhá otázka. Pan komisař velmi důrazně vysvětlil, jak je komplikované popsat tento pojem jak odlišně k tomu přistupují členské státy. Kolegyně právě hovořila o tom, že členské státy zažívají naprosto odlišné situace, ekonomické, zeměpisné a tak dále. Je tedy správné tady pracovat s jedním číslem, mít jedno závazné číslo, nebo bychom měli mít více těchto čísel? Myslím si, že bychom zde měli toto aspoň trochu vyřešit. To znamená, měli bychom opustit tuto diskusi, kde hovoříme o číslech a o jakýchsi zázracích. Možná, že bychom se měli pustit jinou cestou, diferencovat a hledat odlišné odpovědi a zohlednit různé situace a účinně působit. Vše závisí na tom, jak budeme působit. Nezávisí to na naší eh, citlivosti. Děkuji. Pan Svoboda má modrou kartu. Ukázali, máte slovo. Já mám jednu uh, otázku na kolegu Rojila. Není možné stanovit uh, závazné cíle a diferencovaně vy eh, vlastně stavíte do protikladu závaznost a diferencovanost. Já si myslím, že je možné toto harmonizovat to nám i představil pan komisař. Možná, že by se nám podařilo najít způsob té vhodné diferenciace podle eh, zeměpisné polohy, ale zároveň ty cíle eh, mít závazné. Děkuji. Eh, Děkuji, pane Svobodo. A nyní dám slovo, promiňte. Ano, pan Royal chce samozřejmě odpovědět. Prosím, máte slovo. Já jsem také pro diferencovaná řešení a rád s vámi budu uvažovat o tom, jak toho dosáhnout. Nemáme vylučovat nic, eh, co by se dalo eh, dosáhnout. Já vycházím ze současnosti. Dnes by nebylo dobré vycházet ze závazných cílů a závazných čísel. Eh, myslím, že bychom se měli spíše zamyslet nad tím, jak něčeho dosáhnout krok za krokem, protože když se nám nepodaří dosáhnout více, bylo by to velice špatné. Možná bychom měli jít jinou cestu. Děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Thompson, socialistů. Máte dvě minuty. Pane komisaři, milí kolegové, já bych nejdříve chtěla poděkovat panu Bensenovi a dalším zpravodajům za dobrou spolupráci. V mnoha oblastech jsme dosáhli dohody, ale ne poslední oblasti je to také vlastně výsledek eh, diskuze. Ale nicméně eh, nejsme zajedno ve všech bodech. Eh, bylo řečeno, že bychom se měli dohodnout na minimálně 20%, že je to trvalá cesta také k vytváření minimálně jednoho milionu pracovních příležitostí v Evropě. Toto musí být závazné pro členské státy. Vidíme, jak EU má doporučení v mnoha oblastech, která nejsou realizována, protože nejsou závazná. Zároveň tyto závazné cíle musí být skutečně eh, efektivní. A to platí také pro energetickou účinnost. CO2 by mělo být také zároveň snižováno Spotřebitelé chtějí samozřejmě platit také nižší částky za spotřebu energie a celkově musíme bojovat proti chudobě v této energetické oblasti a ta se dotýká těch lidí, kteří velký díl svých příjmů musí vydávat na vytápění svých bytů. Tady by bylo možné přijmout celou řadu opatření. A důsledky chudoby v této oblasti jsou velmi negativní z hlediska této populace, která má velmi nízké příjmy. Je nutné tedy investovat do této oblasti a i strukturální fondy by k tomu měly sloužit. Doufám, že zítra při hlasování získáme vysokou většinu pro tuto zprávu. Děkuji mnohokrát. Köszönjük szépen o Libor... Děkujem. A nyní dávám slovo Fiona Hall na dvě minuty za ALDE. Já bych chtěla poděkovat panu Pensenovi, který se velmi věnoval této zprávě a spolupracoval se stínovými zpravodaji z dalších frakcí. Podařilo se mu poslance shodnout kolem tohoto tématu a e, zaslouží si naše blahopřání. Úspora energie, není zadarmo. Za prvé, e, změna klimatu a Cancun nám připomínají, kolik je tady toho e, k udělání a úspora energie je nejlevnější způsob ke snížení o 30 skleníkových plynů. Za druhé, e, energetická bezpečnost. Minulý týden jsem byla v Záhřebu s kolegy liberály a hovořili jsme o přístupu Chorvatska. Řekli mi, že Chorvatsko dováží 50 své energie a také využívá dvakrát tolik energie, než by musela kdyby eh, bylo možné zavést opatření na, energii, eh, na energetickou účinnost. Teď, když platí Lisabonská smlouva, musí být eh, energetická účinnost také sdílenou odpovědností. Jde také o velice praktické problémy, se kterými se lidé potýkají ve svém životě. Příliš mnoho lidí se potýká s nedostatkem paliva a energie a energetická účinnost bydlení by také umožnila lidem lépe překonat současné ekonomické obtíže a vytvořilo by to tisíce pracovních míst v místních ekonomikách. Takže vzhledem eh, ke všem těm to pozitivním eh, účinkům je šokující, že 20% eh, cíl energetické účinnosti je právě ten cíl, eh, co se týče 20, eh, politiky 2020, ve kterém se nám nedaří dosáhnout úspěchu. Zatím jsme dosáhli pouhých 9% těch očekávaných 20% do roku 2020. A myslím, že si musíme už eh, přiznat, že jsme v roce 2008 udělali chybu, když jsme ten cíl nestanovili závazně. Měli jsme to udělat a je potřeba to udělat alespoň nyní. Eh, děkuji panu komisaři za to, že nám eh, řekl, co připravuje do budoucna a myslím, že nazrála doba na politické rozhodnutí je potřeba mít závazný cíl na úsporu energie, protože bez toho podrýváme všechno ostatní, co děláme v oblasti ekonomiky, bezpečnosti dodávek energie a změny klimatu. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo posla- poslanci Žado, tři eh, minuty za frakci zelených. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaře, já bych nejprve chtěl poblahopřát zpravodaji ke kvalitní zprávě a v zásadě bych chtěl tedy podpořit eh, tu zprávu, tak jak byla schválena na výboru ITRE při zítřejším hlasování. Bylo tady připomenuto, že úspory energie v sobě skrývají neuvěřitelný potenciál Objevuje se to i ve zprávách Evropské komise. Tam se říká, že pokud bychom eh, vlastně skutečně přestali tak plítvat energii, snížili eh, o 20% spotřebu, tak bychom mohli vytvořit tisíce pracovních míst a na evropskou domácnost bychom mohli uspořit až tisíc eur a vlastně snížit i úspory nebo utraty za energii, kterou dovážíme zvnější. 20% snížení spotřeby, to je 15 na buko 20% snížení spotřeby, to je 15 na z hlediska energetického. Fiona Hall připomněla, že prostě se nám ten cíl nedaří plnit. Máme přitom zprávy, které nám dnes říkají, že se zřejmě nepodaří dosáhnout tohoto cíle 20% a měli bychom tedy začít hodnotit ty úspory, kterých se nám daří každoročně dosahovat. Všechny ty přístupy týkající se eh, ekodesignu a ekoznačení zdá se nejsou dostatečně konzistentní a nepřispívají k tomu kýženému výsledku. Já jsem trochu překvapen tou dnešní rozpravou. Omlouvám se, pane komisaři, ale když říkáte, že máme problém s definicí energetické účinnosti, možná teoreticky ano, ale balíček Eh, klima a energie hovoří zcela jasně. Říká, že se má o 20% snížit spotřeba energie ohledně určité základ, oproti základní linii. Jsou jasně dány objemy energie, eh, třeba snížit a ty jsou uvedeny v tom balíčku klima a energie. Říkáte, se, říká, říkáte tady, že tady je problém se závazností cíle. Máme tady cíle týkající se obnovitelných zdrojů, a v Cancúnu před několika dny se hovořilo o možnosti eh, vlastně závazné dohody o klimatu, o obhajobě cílů z Kyoto a vlastně mm, jsou tady argumenty USA a Číny a říkáme tedy dnes, no tak zkusíme to tedy dobrovolnou cestou a když se to nepovede časem, tedy z toho uděláme závazný cíl. Eh, řada poslanců vlastně se snaží o posílení evropské legislativy v oblasti stavebnictví. Nezapomínejme, že stavebnictví spotřebová 40 energie a při rekonstrukci budov se to určitě dá vylepšit. Občané dnes čelí chladu. Ehm, stojí je velice ehm, hodně peněz vytápění a útraty za energii a hrozí, že na mezinárodní scéně ta energie bude ještě dražší. To znamená, že občanům ještě se zvednou účty a proto je třeba postupovat rychle. A pane komisaři, prosím, abyste i u pana Van Rompuje eh, vlastně toto zdůrazňovali, tak aby 4. února se také hovořilo o energetické spotřebě eh, a o příslušné roadmap, která by se tedy měla eh, v této věci vyhotovit. Děkuji. Děkuji vám. A nyní jménem skupiny ECR vystoupí pan Šimánsky na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající, vážený pane komisaři. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji, který postupoval velice konstruktivně a otevřeně při přípravě této zprávy a chtěl bych zdůraznit následující věc. Budeme-li mít Závazné cíle v oblasti energetické účinnosti, to je věc, která by pro naši skupinu nebyla přijatelná. Neexistuje totiž společná metodika měření pokroku, nemáme společné ukazatele a ten pokrok se musí hodnotit v jednotlivých českých státech individuálně, protože ty úspory energie jsou velice individuální v jednotlivých státech. Například v Polsku se nám podařilo o 10 zlepšit naši energetickou účinnost v roce 2010. Ovšem eh, Polsko stále se pohybuje na úrovni evropského průměru. A pokud bychom měli jediný závazný cíl pro všechny, tak by to opravdu mohlo být velice škodlivé z politického hlediska a vytvářet to nerovnosti mezi členskými státy. Děkuji vám. A za skupinu GUE nyní vystoupí paní Matias na dvě a půl minuty. Děkuji. Pane předsedo, dovolte, abych eh, zahájil tím, že řeknu, že toto je eh, velice aktuální podání plánu na revizi energetické politiky. Politika energetické účinnosti je naprosto zásadní v řadě průřezových odvětví. Úspory energie, informační a komunikační technologie, doprava, všechna tato odvětví a ještě další odvětví je nezbytné, abychom měli koordinované účinné politiky, jinak se nám nepodaří naplnit našich, naše cíle politika energetické úspor, eh, energetických úspor je nutná pro boj s klimatickými změnami a omezováním skleníkových eh, plynů. Neexistuje omluva pro nečinnost a neexistuje omluva pro vzdání se politiky energetické eh, účinnosti. Několik zásadních bodů. Za prvé je nezbytné stanovit závazné cíle, tak jak zde již bylo řečeno. pokus o cíle dobrovolné už nás dovedl do této situace, kde jsme. Kdybychom chtěli vůbec dosáhnout cíle 20% v roce 2020, tak eh, by byla situace jiná. Je ale naprosto nezbytné, abychom začali jednat. Když se podíváme na 20% energetické účinnosti, eh, kde neuspíváme, je to kvůli tomu, že nemáme závazné cíle, protože závazné cíle lidi motivují, povzbuzují je eh, k naplnění těch cílů. Nemůžeme záviset na pouhé dobré vůli. My potřebujeme především politickou vůli a té bude zapotřebí k definování 20% závazného cíle do roku 2020. Je také potřeba vytvořit milion nových pracovních příležitostí. My musíme vytvářet pracovní příležitosti kdekoliv je to možné. Ekonomická politika Evropské unie prozatím nefunguje, co se týče tvorby pracovních míst. Potřebujeme i společnou politiku pro energetickou účinnost. Nejenom v tomto odvětví, ale i v odvětví výstavby budov. Musíme něco udělat a to koordinovaně, abychom mohli zvládnout krizi, kterou teď procházíme. Děkuji. A konečně dám slovo panu Jaroslavu Paškovi, dvě a půl minuty. Prodebatovávaná revize eh, akčního plánu pro energetickou účinnost popisuje několik způsobů, kterými eh, Evropská unie může eh, naplnit své ambice o plánovaném snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. Tato filozofie vychází z logické úvahy, že když budeme s energiemi nakládat racionálně ve všech odvětvích spotřeby a vyrobíme potřebná eh, cenově dostupná opatření, můžeme dosáhnout výrazných úspor eh, jednak na výrobních nákladech i na eh, znečištění životního prostředí. Navrhovaná opatření se netýkají pouze oblasti energetické infrastruktury, ale i stavební výroby, průmyslové výroby a dopravy. Tato opatření jsou popsána obecně jako základní postuláty bez nároků na popis jejich zásadního přínosu. Je dobré, že Evropská unie bude mít nějaký základní seznam opatření, eh, pomocí nichž by bylo možné postupně zvyšovat eh, efektivitu využívání energie. Vzhledem k tomu, že cílový termín závazku Evropské unie je rok 2020 a snížení eh, skleníkových plynů 20 v Evropě, bychom se měli zamyslet nad tím, která opatření a v jakém rozsahu a za jakou cenu a s jakým výsledným účinkem jsme ochotni vzhledem k současným možnostem a kompetencím uskutečnit v rámci nadcházejících deseti let. Neříkám, že je třeba rezignovat na prosazování změn a zvyšování efektivity v oblasti výroby a přepravy energií, ale vzhledem k nákladům, lhůtám plánování, projektování a následné realizace si myslím, že do roku 2020 v této oblasti, ale i v dalších oblastech na navrhovaných opatřeních se toho mnoho nezmění. Proto jsem přesvědčen, že by bylo dobré, aby komise eh, dokázala vybrat organizačně, časově a, dostupně a dostupná finanční opatření, na která se můžeme soustředit, abychom vytvořili silný počáteční impuls pro přijetí filozofie nakládání s energiemi jako součást myšlení eh, nejprve odborné a posléze i široké veřejnosti. Již dnes, eh, vážený pane komisaři, se snažíme podporovat zateplování budov, povzbuzovat lidi k výměně spotřebičů a vozidel na účinnější, aby při nákupech nových eh, investovali do lepších energeticky úspornějších. V tomto bychom měli pokračovat, měli bychom přidávat další stimuly pro další smysluplná opatření. Myslím, že to je způsob, jak zlepšit efektivitu eh, nakládání s energiemi. Děkuji vám za pozornost. Köszönjük szépen, most pedig eh, Karin. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit pan Karinč. Máte slovo na dvě minuty. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové, mám takovou otázku. Kdo ví, kolik ropy a plynu do Evropy dovážíme? Kdo ví, kolik vytěžíme, eh, kolik eh, vlastně takovýchto zdrojů v Evropě je. A odpověď je následující. V Evropě moc takových zdrojů není, ale dovážíme velké množství ropy eh, a plynu z, z, ze Středního východu a z Ruska. A stále se zvyšuje naše závislost na dovozu a je stále složitější navazovat v této souvislosti vztahy s třetími zeměmi. Kolegové, na chvilku se zamysleme eh, právě na tou otázkou dovozu ropy a zemního plynu. Co to znamená pro naše občany? To znamená, že své evropské peníze vyvážíme do třetích zemí. Vyvážíme peníze a dovážíme eh, dovážíme plyn a ropu. V budoucnu pravděpodobně eh, cena ropy a plynu bude stoupat, protože tyto zdroje budou stále vzácnější. A to znamená, že pokud do budoucna nezměníme své zvyklosti, nezměníme své způsoby spotřeby, budeme i nadále své vlastní peníze vyvážet za hranice Evropské unie do třetích zemí. Vážení kolegové, je uh, jeden jednoduchý způsob, jak zastavit tento masivní vývoz evropských peněz. Je to velmi prosté. Musíme zajistit energetickou účinnost, musíme uspořit energii. A tím, že energii uspoříme, tak eh, vlastně získáme peníze, které budeme moci investovat ne do těch třetích zemí, ale do našeho vlastního hospodářství. A proto vyzývám nás všechny, abychom podpořili zprávu pana Bencena o energetické účinnosti, protože to je opravdu cesta, jak pomoci našim národním hospodářstvím. Děkuji. Sipen Děkujeme. A nyní bude hovořit paní Ulf Skok. Jednu minutu. Děkuji. Pane předsedo, já bych nejdříve chtěla poděkovat panu Bensenovi. Závěry jsou zcela jednoznačné v této zprávě. Musíme co možná nejrychleji stanovit závazné cíle energetické účinnosti a to platí z různých důvodů, z ekonomického, sociálního hlediska, z důvodu pracovních míst a tak dále. Pan Ettinger hovořil o rozdílu mezi efektivitou a úsporami. O čem v podstatě hovoříme? je špatné, pokud používáme energetické zdroje tak, že je nevyčerpáme zcela nebo že je používáme nedostatečně. Že mm, topíme, máme otevřená okna. Samozřejmě, že musíme tyto záležitosti posoudit a postupovat racionálně. Jak můžeme tyto věci měřit? Stejně jako v jiných oblastech musíme si stanovit cíle na evropské úrovni a musíme si stanovit společný měřící systém. Na tom se nejdříve musíme dohodnout. A teď právě se testuje, jak to bude vypadat, pokud nebudeme mít závazné cíle a pokud budeme odkládat tyto změny. To bychom neměli podporovat, měli bychom podporovat tuto zprávu. Prosím kolegy, aby dodržovali časovou dobu. Pan Chaci Markakis má dvě minuty. Máte slovo. Eh, pane předsedo, vážený pane komisaři, energetická účinnost to je vždycky jeden eh, z těch největších zdrojů, který máme. To je ten obrovský potenciál pro evropskou energetickou ekonomiku. A to je pěkné a je na tom také hezké, že je to tak neideologické. A můžeme se k tomu stavět technologicky neutrálně. To jediné, co je na tom zajímavé a možná co nás rozdvojuje, je otázka závaznosti cílů. Pane komisaři, mně se líbí váš přístup těch dvou kroků, eh, že nejprve tady se Eh, přesvědčíte, jestli členské státy budou ochotny postupovat dobrovolně. A potom, když zjistíme, že tyto cíle do roku 2020 eh, nedodržíme, tak teprve přitáhneme otěže. To je dobrý přístup. Myslím, že ta eh, politika jde dobrým směrem. Já chci poukázat na jedno téma a to je role regionálních fondů. O tom jste, pane komisaři, hovořil. S těmi fondy eh, regionálního rozvoje a eh, fondy soudržnosti je obrovský potenciál, obrovský nástroj, který nevyužíváme. Teď bychom konečně mohli začít vytvářet evropskou přidanou hodnotu, pakliže budeme postupovat inovativně a energeticky účinnosti, eh, účinně. Tak tomu v minulosti nebylo co se týče absolutoria eh, pro komisi, tady vidíme, že eh, jsme vyplýtvali mnoho prostředků. Eh, pane komisaři, měl byste trvat na tom, aby se tyto fondy lépe využívaly právě pro ten nástroj energetické účinnosti. Pouze pak se nám podaří dosáhnout soudržnosti alespoň v oblasti energie. Já jsem proti nenávistným kampaním, jak jsme třeba je zažili Eh, co se týče duškov nebo kvípele, to jsou věci, které eh, lidi odstrašují. My se musíme eh, snažit o to, abychom tyto cíle měli vždycky na mysli, ale nesmíme se k tomu stavět fanaticky, protože to občané Evropy neví rádi. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Eckhout. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěl poděkovat panu eh, Bensenovi za jeho zprávu. Myslím si, že otevírá cestu pro příští léta. V roce 2050 Evropská unie bude muset o 80% a dokonce o 95% snížit emise. Jak postupovat? používat méně energie. V takovém případě budeme mít menší požadavky z hlediska dovozů a nebudeme muset rozvíjet tolik odlišných zdrojů. Úspory e, jsou vlastně nejlasinějším způsobem a také naše energetické zdroje nebudou postačující pro to, abychom dosáhli našich cílů. Musíme tedy akcentovat eh, několik oblastí, musíme mít lepší výsledky z hlediska izolace budov a také musíme zdůrazňovat úspory jako takové. Když se podíváme na naše životní prostředí, tak vidíme, že 50 spotřebované energie se nachází eh, v našem prostředí a 40 budova, které musíme ovšem renovovat, modernizovat. 1,4 to je současný rytmus této renovace, modernizace budov, takže budeme potřebovat 60 let, abychom izolovali všechny tyto budovy a to nás přivede až do roku 2060 a my máme cíle na rok 2050, takže bychom měli jednat mnohem rychleji a ovlivňovat prostředí, v kterém žijeme. A proto voláme po evropské iniciativě z hlediska izolace budov. Všichni musí eh, realizovat úspory. A to je opravdu nejvýhodnější řešení. A lidé pak nebudou muset vynakládat tolik na energii a v podstatě budou eh, těžit z těchto energetických úspor. Děkuji. Pan Žebro má nyní slovo jednu minutu. Pane předsedo, od září 2009 jsme v Evropě začali nahrazovat tradiční žárovky eh, úspornými žárovkami. To bylo motivováno úsporami energií. A to se provádělo i přes signály příliš vysokých nákladů tohoto kroku, které nesou eh, občané za relativně krátkou dobu. Není ani tajemstvím, že údaje prezentované Evropskou komisí pocházely z reklamních materiálů výrobců eh, těchto nových úsporných žárovek. V této zprávě také vidím příliš optimistické předpoklady, které neberou v úvahu rozdíly ve vývoji členských států a náklady, které bude potřeba nést, pakliže tyto pokyny by se měly realizovat zlepšení energetické účinnosti eh, o, 2, o 2% a snížení eh, emisí skleníkových plynů bude příliš eh, nákladné. Děkuji a nyní dám slovo panu Eminovi dvě minuty. Skutečně snaha o úspory, to je důležitá věc. Naše území se tak může zbavit závislosti a ty ušetřené peníze by se mohly věnovat výzkumu eh, a hledání nových energetických zdrojů, které revitalizují eh, naše území. Samozřejmě je důležité zabývat se třeba energetickou úsporností ve stavebnictví a cílem EU a cílem členských států musí být ale také zajistit sociální byty, protože to jsou právě ti nejskromnější, kteří by měli těžit z energetické účinnosti. Je třeba skoncovat se skandální situací, kdy ti nejchudší eh, vlastně platí nejvyšší účty za energii, zatímco ve jménu energetické účinnosti se eh, organizují daňové výhody, díky nimž ty nejbohatší eh, vlastně mají nižší daně. Skutečná politika energetické účinnosti by také měla umožnit prodej elektřiny za nižší eh, cenu eh, s železnicím, metru, tramvajím, jak to bylo ve Francii předtím, než byly prosazeny evropské směrnice o jednotném trhu s energií. Jedním z prvních opatření by mělo být rozbít jednotný trh s elektrickou energií v EU, protože konkurence u produktu, jaká jako je elektřina, která se obtížně přepravuje, to je prostě nesmysl na úkor energetické účinnosti. Energetická účinnost nevytvoří kvalitní pracovní místa, pokud se nebude opírat o skutečné strategické průmyslové iniciativy Unie, eh, které se zbaví eh, omezení, která jim připravuje svobodný volný trh. Děkuji. Děkuji. A nyní bude hovořit pan Marcin Kjevič. Dvě minuty. Pane komisaři, Já myslím, že musíme skutečně rozvíjet eh, novátorské systémy, inteligentní systémy a měřící systémy, které umožňují reálně mm, uspořit eh, energii. Eh, také to musí zajišťovat distributorské mm, firmy a také výrobci. Všichni musí postupovat stejným způsobem. Bude to ve prospěch evropských občanů. Eh, pokud budeme poskytovat eh, povolení pro výstavbu nových infrastruktur, měli bychom do toho začlenit vždy možné energetické úspory. A myslím si, že by to měla být také priorita pro maďarské předsednictví a pro polské předsednictví. Domnívám se, že otázka mm, bezpečných energetických dodávek také otevře cestu pro nové iniciativy, ať jsou legislativní či nikoliv, tak, aby tento energetický sektor byl účinnější v celé Evropě. Pro mě je tato otázka zásadní. Poté, co, se, co jsme zažili zasedáním v Cancunu, je nutné stanovit realistické prognózy také s ohledem na oteplování. Měli bychom pokračovat v této diskuzi a možná revidovat náš přístup z hlediska spotřeby energie v EU. Doprava je také eh, klíčovou záležitostí, kterou musíme zohlednit z hlediska energetické účinnosti a politiky, která by měla být efektivnější. Především bychom se měli zaměřit eh, na snižování poptávky. Měli bychom ovlivňovat občany a toto vše přinese pozitivní výsledky jak pro občany, tak pro průmysl. Děkuji. Děkujeme. A slovo nyní bude mít pan De Angelis eh, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Ve zprávě pana Bencena nacházím minimálně čtyři pozitivní body. Za prvé se tam praví, že energetická účinnost je nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak eh, snížit emise, které mění klima a je a základ, zásadním příspěvkem v této oblasti se nám také podaří vytvořit pracovní příležitosti pro malé střední podniky a ekonomický růst. Také přichází s rozumnými návrhy, co se týče způsobu, jak toho dosáhnout ve finanční oblasti a vyzývá komisi zcela rozhodně, aby se zaměřila na odborné vzdělávání a přístup k informacím pro malé střední podniky a také restrukturalizaci eh, stávajících budov. Také nastavuje konkrétní cíle a říká, že e, smlouva o energetické účinnosti je rozumným nástrojem, který nám umožní získat e, garantované snížení spotřeby energie a zároveň zaručí více pracovních příležitostí a levnější energii pro evropské občany. Bylo by dobré, e, kdybychom už neměli jenom nějaké vágní postuláty, ale závazné cíle. Nesmíme se vzdát této příležitosti, bude to povzbudivý eh, signál pro Evropu, když budeme postupovat správně. Děkuji, říká pan předseda. A nyní dám slovo panu Panajotovi půl slova. Eh. Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Vysoká energetická účinnost je důležitým úkolem pro EU. Je to totiž nedílnou součástí strategie pro konkurenceschopnou e, ekonomiku založenou na nízké spotřebě uhlíku. To by mělo vést také kvalitnější hospodářské činnosti a k e, posílení zaměstnanosti. Zítřejší hlasování o akčním plánu pro energetické účinnosti e, vyšle silný signál komisi a radě, tom smyslu, že je třeba naléhavě jednat. Za prvé chci vyzvat komisi, aby provedla podrobnou analýzu stávajících právních předpisů v této oblasti. Renovace existujících budov a posílení e, nároků a norem, efektivní infrastruktura, moderní technologie, moderní vozidla, to jsou další problematiky, které by měly být součástí revidovaného akčního plánu, který komise předloží v roce 2011. Energetická účinnost určitě v sobě skrývá potenciál. Měla by přinést eh, hospodářské eh, výsledky. Děkuji vám. A nyní eh, Nyní paní poslankyně Figurejdo, jedna půl minut. Nestačí pouze schválit akční plán na energetickou účinnost. My musíme také vyhodnotit výsledky plánu z roku 2006 a realizovat politiky, které nám umožní nastavit konkrétní cíle a prostředky ke zlepšení energetické účinnosti v Evropě. Výmlouva na krizi se nesmí používat jako alibi k tomu, abychom se vzdali cíle 2020 20. Nesmí to být ani výmluvou k tomu, abychom nechtěli řešit problém energetické chudoby. Zkušenost z některých zemí a to, co se dělá v Americe a v Číně, ukazuje, že je třeba vynakládat prostředky na zlepšení energetické účinnosti v budovách, dopravě, a průmyslu. My musíme z evropského rozpočtu eh, vynaložit eh, peníze na ta odvětví a ty jednotlivce, kteří trpí nejvíce. Energetická účinnost také eh, dá vznik pracovních příležitostí, příležitosti a je obecně progresivním faktorem. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Pan Sýbr má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Eh, vy jste předložili velmi kvalitní plán a pan Benson ho ještě vylepšil. Nám se musí eh, podařit eh, prolomit to, ten bludný kruh jako politici. Máme před sebou náročný cíl. Normálně samozřejmě máme technické prostředky, víme, že energetická účinnost je důležitá i z technického hlediska, ale nu, musí se nám podařit, podařit do svých výpočtů uh, začlenit i energetickou účinnost. A tady uh, musíme stanovit správnou motivaci do politiky. My víme z ekonomických uh, dějin, že ty společnosti jsou nejúspěšnější, které byly také Eh, které byly také úspěšné, eh, co se týče zajišťování energií a energetických zdrojů. Eh, my se musíme také snažit o energetickou účinnost, chceme-li splnit své cíle snižování změny klimatu a také je důležité snížit závislost na fosilních energiích. Sam, samozřejmě také eh, snižováním spotřeby se nám podaří uspořit náklady a tím přispět k blahobytu. Eh, kdyby tyto cíle nebyly eh, závazné, podle mě by to nebylo správné. Důležité je, abychom si ukázali cestu, kterou chceme jít a myslím, že komise a zpravodaj to ukazují správně to, že e, cíle by nebyly závazné, neznamená, že musíme být nutně méně ambiciozní. E, jde e, o to, že máme volbu mezi závaznými a nezávaznými cíly. Naše frakce odmítá závazné. Ten svoboda. Děkuji, pan Sébere. A nyní bude hovořit pan Svoboda jednu minutu. A nejdříve bych chtěl poblahopřát panu kolegovi Bensenovi k dobré zprávě. Jenom jednu připomínku, pane komisaři. Vy pocházíte z regionální politiky, z velké spolkové země, já pocházím z komunální politiky. Ať už jsou cíle závazné či nikoliv, já jsem pro závazné. Pokud nedojde k naplnění těchto cílů v rámci zemí a v rámci regionu, co se pak stane? Když myslím na izolaci budov, na dopravní politiku a například na boj proti chudobě, to není řešeno na národní úrovni, to je řešeno na lokální, městské a komunální úrovni a tam se musíme angažovat. To by byla právě velká šance získat města pro velký evropský projekt, energetická úspora a tak dále, související politika. Chtěl bych vás požádat, abyste tam zasadil tento akcent, abychom výrazněji mohli přijít za občany právě v obcích a v městech a v regionech. Toto propojení je absolutně důležité ať už jsou cíle eh, jaksi závazné či nikoliv, tak, aby nastal průlom. Děkuji. A nyní pan Cavalio, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, <clears throat> pane komisaři, energetická účinnost je důležitá pro zlepšení zabezpečení dodávek, kvality ovzduší, snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení konkurenceschopnosti evropské společnosti. Energetická účinnost znamená udělat víc eh, a spotřebovat méně zdrojů. Tato zpráva předkládá ambiciózní vizi energetické účinnosti, zmiňuje individuální cíle a pozitivní motivaci. jsou zde i důležité elementy, co se týče modernizace eh, energetické infrastruktury, chytrých sítí a i energetické účinnosti v budovách, dopravě a v zajištění vědeckého výzkumu a vývoje, které se budou podílet ve všech fázích tohoto procesu. Hovoří se tam i o důležitosti uh, Eh, významu výzkumu a vývoje při hledání nových zdrojů energie a co se týče financí, poskytuje eh, další eh, podněty pro využívání strukturálních fondů pro energetickou účinnost. Praví se tam, že to by mělo být prioritou pro rozpočet Evropské unie pro roky 2013 a dál. Proto také chci poblahopřát panu eh, zpravodaji Bensonovi za skvělou práci, kterou odvedl, za rovnováhu, které se mu podařilo eh, dosáhnout a chci požádat kolegy, aby pro tuto zprávu zítra hlasovali. No. Děkuji vám, paní Carvalho. A nyní má slovo pan Balčitis na jednu minutu. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, Energetická účinnost už sice byla předmětem řady schválených právních předpisů, ovšem výsledek je jediný. Vědci říkají, že se nepodaří ani z poloviny dosáhnout toho vytečného cíle 20%. To znamená, budeme potřebovat, aby členské státy přijaly trochu odhodlanější opatření. Komise při revizi akčního plánu by měla přihlednout k tomu, že členské státy Eh, nedostatečně využívají úsporná opatření, aby zlepšili svou energetickou bezpečnost. Členské státy by měly mít závazné cíle, pokud jde o energetickou účinnost, a tyto cíle by měly být eh, sledovány, protože jinak se ten potenciál dostatečně nevyužije. Děkuji vám. A nyní má slovo pan pan Nistleroy na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři. Já jsem velice rád, že si mohu vzít slovo k této zprávě. Ta zpráva je skutečně vynikající, hovoří se o cílech, eh, o snižování spotřeby energie, o podpoře eh, ekonomiky a o zachování naší konkurenceschopnosti. Tato zpráva tedy pomáhá jak životnímu prostředí, tak naší peněžence. Komisař hovořil o ambici rychlého zpracování akčního plánu a jak tomu mám tři připomínky. Právě tento revidovaný akční plán může být prostorem pro zlepšení a akční plány by komise měla i kriticky zkoumat. Pane komisaři, je třeba pracovat ve dvou etapách. V první etapě se bude jednat o tom, co je zapotřebí a ve druhé etapě se případně bude vyvíjet eh, skutečný tlak v případě, že akční plán nepovede ke zlepšení. Já jsem rád, že se v současnosti eh, klade už důraz na možnost diskutovat o takovém případném tlaku. Pane komisaři, chci se zeptat, zda máte takovéto nástroje. Já jsem si jist, že určitě ano. Prostě nástroje, protože aby členské státy pochopili, že skutečně na ně budete moci vyvíjet nátlak. Je třeba akční plány vylepšit. Druhá věc se týká regionální politiky, hovořil o tom i pan Svoboda díky těmto fondům můžeme skutečně učinit hodně. Peníze eh, tady jsou, Ovšem ve většině zemí se bohužel nevyužívají na zvyšování energetické účinnosti. Já jsem tedy v tomto smyslu předložil pozměňovací návrh, který se týká článku 81, kde se snažíme zlepšit ten text. Nestačí jenom zvyšovat objem peněz, je třeba zvýšit i e, efektivnost vynakládání prostředků, které už jsou k dispozici. vlastně s panem Svobodou v tom, že je třeba více zapojit občany a místní a regionální orgány. Je možné třeba se zamyslet i nad e, chartou starostů. V Nizozemsku máme vlastně dohodu s průmyslem, která vedla ke dvouprocentnímu zlepšení energetické účinnosti a to by se dalo rozšířit i jinde. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Tekau. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Více než 100 milionů evropských občanů trpí energetickou chudobou. Proto politika úspor energie pomůže i v tomto odvětví. Sociální byty by měly být prioritou. Pouze 1% budov, které budou existovat v roce 2020, budou nové budovy. Proto hovoříme o stávajících budovách. Nemůžeme hovořit o povinných závazných cílech bez toho, abychom zvážili nezbytné finanční zdroje. Proto je nezbytné vymyslet eh, inovativní eh, eh, schémata financování, abychom zajistili i institucionální podporu, a to dlouhodobou. Pane komisaři, nedávno jsme eh, v EPP měli setkání po pěti letech existence programu Concerto, ale bohužel bylo řečeno, eh, že lidé na místní a regionální úrovni si asi nejsou vědomi eh, možnosti, že členské státy mohou eh, využít 4 regionálních a místních fondů na zajišťování energetické účinnosti budov. Proto v závěru, pane komisaři, vás chci eh, eh, požádat, abyste využil střednědobých hodnocení a alokoval více finančních prostředků k dosahování cílů energetické účinnosti a propagovat možnost využít až 50 eh, evropských, Evropského regionál, fondu pro regionální rozvoj pro naplňování těchto cílů. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo panu Kančánovi na dvě minuty. Eh, Děkuji, pane komisaři. Já bych samozřejmě chtěl poděkovat a poblahopřát našemu zpravodaji, který byl velice precizní ve své zprávě. Komisař na úvod svého vystoupení řekl, že hovořit o účinnosti dnes je tak trošku školní případ tato nejistota kolem 20%, vzhledem k tomu, že pravděpodobně dosáhneme polovičky tohoto procenta, to je věc, která není příliš povzbudivá. Neexistuje tady skutečná kultura této energetické účinnosti, takže nastal okamžik, abychom zajistili změnu. Ale jak? Já se domnívám, že bychom se měli snažit o inovace a používání nových technologií. A konkrétně z hlediska budov měli bychom zajišťovat tuto energetickou účinnost právě v budovách a také v dopravě. Chtěl bych poukázat na jeden eh, důležitý aspekt. Potřebujeme postačující zdroje na to, abychom naplnili tyto cíle. Musíme investovat, abychom zajistili úspory. Pan Barroso nám dnes dělil, že eurobondy neprojdou. Řekl nám, že má v rezervě další finanční nástroje. Dobře. A pan komisař ví, že nedávno jsme odhlasovali rezoluci, která zakotvuje mm, existenci fondu, který by umožnil využít eh, salt z předchozích období na financování energetické účinnosti eh, v dalším roce musíme skutečně přitáhnout soukromé kapitály v rámci PPP a musíme také racionálně využívat všech strukturálních fondů. A pokud toto vše eh, skloubíme eh, do jednoho stejného přístupu, tak budeme moci racionálně používat tyto prostředky. Budeme tak mít provozní fond, který skutečně zajistí efektivní politiku v této oblasti. A to je způsob, jak bychom měli uh, Eh, používat eh, tyto prostředky a účinnost už nebude tabu. Děkuji. Děkuji. A teď dám slovo panu Pirilovi na dvě minuty. A děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Revize a akčního plánu na energetickou účinnost eh, musí vycházet z holistického přístupu, který sjednotí všechny strategické přístupy, o které jsme se v Evropě doposud snažili. Na jedné straně energetická účinnost je nezbytná, protože přispívá ke splnění cílů snížení emise do roku 2020. Musíme také umožnit Unii uspořit finanční prostředky a energii eh, způsobem, jakým se jí to dosud nedařilo. Úsporné budovy v tom také se hrají velice důležitou úlohu. Tady je třeba iniciativ na evropské úrovni. Podniky musí začít uvažovat energeticky efektivněji o tom, jak vyrábějí a co vyrábějí myšlenka závazných eh, cílů energetické účinnosti je důležitá. Bez toho se nám těžko podaří splnit ambiciozní cíle, které jsme si stanovili. Děkuji. A nyní dám slovo paní Podimata na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já se chci zaměřit na jeden bod a to na myšlenku závazného cíle energetické účinnosti eh, pro evropskou ekonomii. Vzhledem eh, k obtížným ekonomickým podmínkám v řadě členských států, které se snaží eh, povzbuzovat růst a vytváření pracovních příležitostí, závazný cíl eh, pomůže nastavit správné klima ke zvýšení konkurenceschopnosti eh, evropských podniků, zvláště malých a středních podniků, když bude možné je povzbudit k lepšímu využívání energie. Máme eh, takovou motivaci, aby tyto podniky mohly využívat těch zdrojů, které nám umožní vytvořit největší přijatou hodnotu a také více pracovních míst. Mimo to existují eh, zvláštní ekonomické výhody pro domácnosti, podniky i pro veřejný eh, sektor i eh, pro snížení účtů za energii. Chci tedy poblahopřát zpravodaji k jeho zprávě a vyzvat komisi, aby realizovala návrhy pana Bencena a aby nám všem usnadnila víc této krize. Děkuji a nyní spontánní eh, příspěvky řečníků. Nemohu dát slovo všem, kteří se přihlásili. Máme na to totiž celkem pět minut. Nyní dostane slovo pan Jách. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo, pane komisaři. Samozřejmě energetická účinnost je důležitým tématem a samozřejmě eh, musíme velice úsporně postupovat u fosilních paliv. A musíme také podporovat energetické označování, to je výzva. Ale toto označování musí být vždy přiměřené, realistické a musí být efektivní pro společnost, ale také pro jednotlivce. A také pro vlastníky to musí být zaplatitelné a pro občany to musí být srozumitelné především je nutné zohlednit občany. Bez akceptance u populace eh, nepostoupíme v ochraně klimatu a právě tento aspekt mi schází v předložené zprávě. Děkuji. Děkuji, že jste dodržel řečnický, řečnickou dobu a nyní dávám slovo panu Anzemisovi. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři jednání v Cancúnu se zdály eh, úspěšné, co se týče eh, změny klimatu, ale země jako Čína čekají na výsledky v Cancúnu a budou chtít učinit opatření na základě toho, co se nepodařilo v Kodani. Pakliže eh, nesplníme cíle energetické účinnosti, tak eh, prohrajeme dvakrát. Za prvé naše podniky, domácnosti, veřejné služby i nadále eh, budou platit zbytečně vysoké náklady a za druhé se nám nepodaří ozelenit evropskou ekonomiku. Proto si musíme uvědomit, že jestli nedokážeme zvládnout Čínu dnes a nebudeme jí e, schopni konkurovat, jak potom budeme schopni konkurovat zelené Číně? Proto se musíme skutečně snažit o naplnění cílu 2020. Děkuji. Musím vás přerušit. Paní Alfano má teď slovo. Ano. Děkuji, pane předsedající. Ukazuje se, že v roce 2020 se nepodaří eh, dosáhnout toho cíle snížit o 20 Můžeme doufat, že snad 10 se podaří uspořit. Pokud budeme pokračovat tímto způsobem, tak se nepodaří splnit cíl ani 20 obnovitelných zdrojů energie, protože nepostupujeme dostatečně rychle. Já jsem proto, aby cíle byly závazné, tak abychom mohli skutečně zajistit eh, bezpečnost energetických dodávek v Evropské unii. Bohužel se nedá spoléhat na dobrou vůli eh, členských států, jak se ukázalo. Evropská unie musí tedy vytyčit cestu, kterou se ubereme a stanovit jasné a závazné cíle. Je třeba, aby eh, fondy a peněžní prostředky byly věnovány do čistých energií a já vás eh, vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který vyzývá komisi, aby eh, vyvinula v roce 2011 iniciativu na zlepšení energetické účinnosti budov. Děkuji vám. Grazie, presidente. L'efficienza energetica è... Vážený pane předsedající, energetická účinnost to je opravdu klíčové eh, slovo budoucího hospodářství, ale je třeba tu účinnost podporovat a nejí nějak prosazovat násilím. Je třeba intervenovat u členských států tak, aby ty státy, které se rozhodnou zlepšit energetickou účinnost, byly podpořeny, ale musíme se spoléhat na přesvědčení těch zúčastněných stran. Je také třeba eh, se snažit spořit se zdroji, abychom zajistili čistší životní prostředí, ale ta rovnováha se dá jen těžko dosáhnout, protože vlastně hospodářství je, jsou trochu limitována jednotným trhem s energií. Pokud bychom se to snažili prosazovat nějak násilně, tak by to k něčemu nevedlo. Lepší je přesvědčit občany a podniky o tom, že skutečně je to dobré i pro jejich kvalitu života. Děkuji mnohokrát. Pan Segery má slovo na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Vážení kolegové, podle našeho názoru je stále důležitější eh, zlepšovat energetickou účinnost. Nesmíme zapomínat i na význam eh, znečištění životního prostředí člověkem. Proto je důležité, aby na místní i regionální úrovni jsme zabrzdili, zastavili toto znečišťování a abychom se vrátili do předchozího stavu. Energetická účinnost eh, je tedy něco velice pozitivního. Naše budovy jsou zodpovědné za 40 emisí a proto musíme zlepšit jejich vlastnosti, snížit emise CO2 u nových budov a zlepšit také energetickou účinnost těch starších budov. Musíme rovněž snižovat používání pevných paliv, Eh, třeba i v dopravě zlepšit využívání hybridních vozidel. My, jakožto poslanci, bychom měli jít příkladem. Děkuji. Já chci potrhnout skutečnost, že energetická úspora je důležitá, protože je ekonomicky značně prospěšná. Mějme na mysli také sociální prospěch, také vytváření nových míst do roku 2020. Myslím, že rozvíjení a uvádění na trh nových moderních technologií udržitelné výroby energie jsou nezbytností. Evropské podniky, které jsou, eh, spotřebovávají mnoho energie, musí, musí udržet eh, konkurenceschopnost. Měli bychom dospět k dohodě, eh, jak měřit cíle energetické účinnosti a také bychom měli sledovat postup dosahovaný v této oblasti. Vítám práci komise směrem k jednotné energetické síti. Komise by měla přijít s konkrétními návrhy na zefektivnění postupu schvalování infrastrukturních projektů. Děkuji. A nyní dám slovo paní Stylerové na jednu minutu. Děkuji, eh, pane eh, předsedo, a také panu Vencenovi za to, co řekl o eh, stavebním průmyslu. Taky chci jej upozornit, že moje zpráva o stavebních výrobcích se bude hlasovat v lednu. My jsme v rámci této zprávy také diskutovali o těchto záležitostech. Dvě věci. Eh, pan Svoboda poukázal na význam eh, místních orgánů. Eh, tady ve Spojeném království dosa, došlo ke značným rozpočtovým škrtům ve směru k místním orgánům a to způsobilo poměrně senzitivní situaci a když hovoříme o chytrém měření, je tady zpráva o e, minimální společné funkčnosti. Podaří se nám tohoto dosáhnout, pane komisaři? Je, škola, je škoda, že tady není nikdo z předsednictví dnes večer. I pro ně by to bylo důležité. A také chci podobně jako ostatní předřečníci upozornit na uh, problém energetické chudoby. Děkuji. My jsme se teď dostali ke konci eh, tohoto seznamu řečníků a nyní dám slovo panu komisaři Ettingerovi. Prosím, máte slovo. Eh, pane předsedo, vážené dámy a pánové, za prvé bych chtěl zareagovat na pana Svobodu, který eh, řekl, že prosazování se děje na komunální, regionální a lokální úrovni. To je pravda členských eh, státech máme dobré zkušenosti z hlediska tzv. sanačních programů. Často jsme měli jenom symbolickou částku z veřejného rozpočtu, k tomu se pak eh, přidávaly částky z privátních soukromých investic. Také musíme posoudit, zda naše regionální programy by byly vhodné. Já si těžko dokážu představit, že by určitá obec eh, žádala o peníze přímo u komise. Ale můžeme si představit programy, které se týkají sanace budov a které by se takto mohly více otevírat těmto obcím. To si myslím je další krok pro tu další finanční eh, periodu. Teď je otázka, zda chceme mm, úroky řešit eh, a zlevňovat prostřednictvím vlastně státních dluhopisů a půjček které by potom měly být dány na inovace těchto sanací budov. Kdo chce zvyšovat a zvyšuje energetickou účinnost, eh, uspoří peníze, ale ne okamžitě. Pokud se podíváme na situaci v Evropě, tak vidíme, že potřeba sanace bytů jde od eh, oken, pasivní, aktivní sanace, odpovídající přístroje, optimalizace vytápění a pohybuje se to mezi 30 až 60 tisíci eur na jeden byt. A samozřejmě tyto úspory neproběhnou hned první rok. To znamená, že v příštích deseti letech musíme investovat proto, aby v dalších 40 letech ty výdaje do energie poklesly a došlo k reinvesticím podstatě jedná se o jakýsi, jakousi mezigenerační dohodu, která by byla obrácená. Předchozí generace udělala dluhy z hlediska využívání energie. My musíme nyní investovat do energetické účinnosti tak, aby děti, naše děti, mohly mít výnosy z těchto investic v podobě eh, poklesu eh, energie nebo spotřeby energie. Jsme schopni toto dokázat? Musíme do rozpočtu zasadit nové priority. Pokud chceme tato opatření prosadit v evropském rozpočtu, musíme to tam dostatečně zohlednit a v rámci toho, co máme k dispozici, nedostaneme více prostředků. I tato otázka je velmi důležitá z hlediska rozpočtové diskuze. Za druhé, Dva kolegové, pan Eichhout a další kolega, zde uvedli, ano, hlavní směry jsou jasné, ale oni právě nejsou jasné. Já mám tady závěry Evropské rady. A poslední závěr Evropské rady z března tohoto roku doslova říká, a 20% increase in energy efficiency. Is schon etwas... Takže toto už není natolik důsledné z hlediska směřování k těm 20%. Může to být 17, 18. Já tedy jsem nezměnil stanovisko, stále se držím těchto 20%, ale vidíme tady určitý krok zpět z hlediska této Evropské rady. V roku 2007 v závěrech se hovoří o projekcích z hlediska spotřeby kde je nutné od celkové spotřeby odečíst 20 eh, Dále máme k dispozici studie, kde jsou tři číselné sloupce. A tady vidíte, jaké problémy eh, můžeme zde mít. Jednak je tady spotřeba energie v Itálii roce 2007 132. Eh, A projekce 2020 Eh, nejdříve eh, počítá s tím, že bude velký nárůst a pak teprve bude docházet eh, k stagnaci. To znamená, nejdříve se ta projekce zvýší a pak se odečte těchto 20%, nebo Lucembursko. Roku 2007 4,6 milionů tun to byla spotřeba. A potřeba, která byla projektována, opět strmá křivka nahoru a pak to klesne na 4,5. Portugalsko 23,8, to je tedy referenční číslo. Pak se dostáváme na 1,30 a pak na 24. Takže musíme se podívat na tyto projekce. Dochází tam k zlomům a to je velice zajímavá diskuze, kterou bychom měli mít ohledně těchto jednotlivých zemí. V mnoha vystoupeních jste hovořili o závaznosti. Já jsem vždy optimista a realista. A pokud si stanovíme závazný cíl pro každý členský stát, pokud to stanovíme jako komise, a pak to bude odmítnoto občany eh, příslušných členských států. A nedosáhneme ničeho. Ten plán eh, ve dvou fázích je možná realističtější a také mm, užitečnější řeknu členským státům, eh, nyní si vypracujete vlastní národní dobrovolné plány energetické účinnosti v perspektivě toho roku 2020 a když zjistíme, že za dva roky jsme nepokročili důsledně před, tak si stanovíme pro tyto státy závazné cíle. A to pak eh, členské státy nemohou odmítnout. Myslím si, že je to lepší evropská cesta pro naše společné eh, cíle. A pak bez ohledu na to, zda to bude dobrovolné nebo závazné, národní akční plány jsou příkazem doby a politicky můžeme ovlivnit obsahy a samozřejmě, že můžeme ověřovat také dopady a monitorovat plnění těchto plánů. Není možné přijmout plán, který nebude odpovídat našemu zaměření. Děkuji vám za dnešní sezení. V březnu se vrátím do parlamentu. Začne formálně diskuze na základě návrhu a to bude tedy začátek této další etapy. Děkuji, pane komisaři a e, v tuto pozdní dobu v neposlední řadu dávám slovo zpravodaji panu Bencenovi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, kolegové, děkuji za dobrou debatu. Jestli si ji vyslechnou občané, lze věřit, že e, zde e, panuje Eh, panují různé a rozdílné názory, ale my se musíme tomuto tématu věnovat a musíme je nějak vyřešit. To je jasné. Já chci také říci jasně, že ta debata se stále točila kolem otázky závazky cílů. Chci znovu upozornit na to, že stávající zákony eh, a pravidla je třeba naplňovat a je také potřeba hlídat a sledovat jejich naplňování. Při rozvoji měst, při výstavbě budov musíme být aktivnější. I dopravní politika eh, musí jít kupředu je důležité, aby všechna tato energetická opatření byla také v budoucnu ufinancovatelná. Tady je ještě mnoho práce, mnoho se toho dá v řadě oblastí v Evropě zlepšit. Proč je to vše tak důležité? Já nechci Eh, opakovat to, co už řekl pan Karen eh, z Lotyšska, že Evropa platí eh, mnoho peněz i do třetích zemí, do Ruska, do, na Blízký východ. Tyto peníze by se daly v Evropě možná lépe využít, to je velká otázka. Evropa by také se, měla sehrávat vedoucí úlohu v této oblasti, proto je nezbytné investovat a to také znamená, že se vytvoří více pracovních míst, inovativních podniků a kvalitních eh, pracovních míst v malých a středních podnicích v Evropě. To by byla veliká výhoda. Já chci poděkovat ještě těm všem, kteří se podíleli na vypracování mé zprávy. Děkuji také komisi, děkuji všem příslušným spolupracovníkům, děkuji také všem kolegům z mé frakce, kteří mě podporovali při této práci, děkuji srdečně stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Důležité zde je, že z Evropského parlamentu tak eh, vyšleme velice jasný signál komisi, kterým směrem chceme eh, jít, jít v budoucnosti, co se týče energetické politiky. Děkuji. Děkuji vám, pane eh, Bencene, děkuji kolegové. Tato koleg- eh, debata je tedy uzavřena a hlasovat se bude zítra. A